v této věci již učinila, by bylo dobré si vzít a prostudovat a mohli by být i obohacením. Děkuji vám. Eh, dámy a pánové, tímto končím diskuzi k této zprávě a máme před sebou poslední bod dnešního programu a to jsou jednominutové eh, rozhovory. Eh, prosím prvního a tím je pan Kukan na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. EU je založena na sdílení a respektování společných hodnot práv a povinností. S touto myšlenkou byla vytvořena a pouze s ní může také dále fungovat. Z tohoto pohledu je pro nás Maďarsko důležitým partnerem, který mnohokrát prokázal neochvějně svoji příslušnost k evropské rodině. Proto je důležité, aby nenastaly žádné pochybnosti o této věci ani dnes. Momentálně s Maďarskem vedeme debatu o technických detailech eh, týkajících se nezávislosti Národní banky a soudnictví, ale také o přístupu k hodnotám jasně definovaným ve smlouvách EU. Týkají se to obecných principů demokracie, lidských práv a svobod jakkoliv silná eh, populárna, populární vláda si nesmí dovolit slevit z těchto hodnot. Naším společným zájmem je, abychom měli v Maďarsku nadále silného a spolehlivého partnera, který bude respektovat hodnoty, které nás, nás spojují. Děkuji. Dalším do diskuze je pan Ivan na jednu minutu. Pan Ivan, jednominutový hovor, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dnes eh, jsme hovořili o velice důležitých smlouvách, také o akta. Eh, jsou to smlouvy, které mohou opravdu velmi ovlivnit lidi, evropské občany, dokonce jejich životní úroveň, jejich práci a tak dále. Eh, tyto smlouvy nebyly vůbec projednávány veřejně a dokonce eh, šéfové vlád a států o tom nikdy nehovořili před svými parlamenty. Nikdo eh, v Rumunsku neví, co je to akta a nikdo neví, co je v té smlouvě o zajištění fiskální stability. Toto není o demokratických hodnotách. Pan Bilbao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 za několik desetiletí ve Španělsku došlo k ukradení dětí a e, to tak, že matka byla při porodu informována, že to dítě zemřelo a ve skutečnosti bylo to dítě pronáno. E, bylo takových případů asi 600 a z toho 400 bylo vyšetřováno, byly otevřeny jejich údajné hroby a tam bylo zjištěno, že e, ty mrtvé děti tam nejsou. Do, před, do doby před několika měsíci se o tom vůbec nehovořilo, veškeré stížnosti byly archivovány a e, teprve e, v nedávné době se toto objevilo díky organizaci, která, e, která se tím zabývá. Došlo tady k spáchání závažných trestných činů a poškození mnoha rodin a já o tom chci informovat, chci získat vaší podporu. Evropské instituce by měly osvětlit tuto záležitost. Není tu. Další pan Tavareš. Pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Údaje Eurostatu, které byly zveřejněny k nezaměstnanosti, ukazují, jak špatně si Evropa vede. V Portugalsku máme 14 a 31 u mladých lidí. To jsou nejhorší čísla za 38 let. Toto jsou dramatické důsledky eh, programu úspornosti, recese, nezaměstnanost eh, eh, a omezování strategických odvětví, odvětví, což vede k větším nerovnostem a k větší chudobě. To ukazuje, jak prázdná je retorika Evropské eh, rady, která se konala začátkem týdne. Když se podíváme na situaci v roce 2012, Evropská unie unie slábne a slábne a to kvůli katastrofální dluhové situaci a katastrofální reakci v rámci úspor. Je to skutečná katastrofa, kterou musíme řešit. Nyní dávám slovo panu Žobro. Pane předsedající, pane předsedající, 18. listopadu jsem komisi zaslal otázku, která se týkala smlouvy akta. E, to je velice citlivá otázka ve veřejné debatě v Evropě, e, také v Polsku. Já jsem se ptal, zda akta, e, tato smlouva je v pořádku a v souladu se, se stávajícími právními akty. To znamená, jestli respektuje například práva evropských občanů. Komisař eh, pan Gucht eh, odpověděl pozitivně jménem komise a řekl, že ano, že akta je v souladu s evropskou legislativou a také, cituji, se právním základem Evropské unie a s chartou základních práv Evropské unie. 22. listopadu eh, Soudní dvůr ovšem rozhodl, že situace je jiná, že akta přinejmenším v jednom aspektu se staví proti některým základním právům, které garantuje Evropská unie. To je třeba vyjasnit. Děkujeme. Pan Hartong má slovo. Není tady. Pan Penev? Taky zde není. Pan Šikierský má slovo. Rok 2012 je wyjątkowo bogaty v Děkuji za slovo. Rok 2012 je opravdu velice bohatý, pokud jde o různé události v Evropské unii. Jednak došlo k podeps, podepsání rozpočtového, rozpočtové dohody, která by měla bojovat proti mm, krizi, to je velice důležité, tak abychom zahájili veškeré aktivity, které budou důležité pro víceletý rámec 2000, finanční rámec 2014-2020. Dále no, je to reforma společné zemědělské politiky, která je rovněž velice důležitá. Dále jsou to různé politiky vůči třetím zemím, na všechny věci, které se dotýkají římských smluv. Měli bychom zajistit jednak potravinový, potravinové řetězce, dodávky a zároveň ale samozřejmě zajistit příjmy našim zemědělcům. Problém v oblasti potravinového zásobování je akutním problémem. Máme zde 50 leté výročí společné zemědělské politiky. Eh, myslím si, že je to velice důležitá záležitost. Měli bychom věnovat eh, konferenci této, eh, tomuto výročí, abychom podporovali tuto politiku i v rámci finančního rámce. Děkujeme. Paní Flašiková má slovo. Není zde. Pan Cortés Lastra. Děkuji, pane předsedo. Jedná se nadnárodních eh, společností v Santanderu, v Kalabrii ve Španělsku, eh, tedy v oblasti, která je už tak postižená vysokou nezaměstnaností, propustit dalších eh, mnoho set pracovníků. Mnohé další firmy budou propouštět také v tomto regionu a důvodem je stěhování výrobních eh, kapacit mimo Evropu. Já bych skutečně byl rád, kdyby Evropská unie vyjádřila větší praktickou solidaritu s těmito lidmi eh, v oblasti Santander Calabria. My skutečně potřebujeme, aby Evropský globalizační fond pomohl poněvadž my skutečně trpíme dopady globalizace tím, že výroba se od nás stěhuje mimo Evropskou unii, kde je to levnější. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Harkin. Děkuji vám, pane předsedo. V Irsku se říká dodr, dodržujte eh, pravidla budoucí, budoucí fiskální smlouvy, tím se vyhneme příštím smlouvám. Od roku 2002 až 8 Jirsko na rozdíl od jiných žádná pravidla stability neporušila. Takže tak to bylo. V roce 2007 jsme měli 30% zadluženost veřejných financí do roku 2014 to bude 145 Žádná rozvinutá ekonomika něco takového nemůže přežít. My máme za sebou čtyři roky škrtu a šetření, ale náš dluh je pořád ještě neudržitelný. A e, říká se, pravidla budou pořád stejná, žádné eurobondy, nic podobného. Já si skutečně myslím, že toto je téměř vydírání. A toto jsou ta nejtvrdší slova, která jsem kdy v tomto parlamentu řekla a snad to nebudu muset nikdy opakovat. Evropa může fungovat daleko lépe pro sebe i pro Irsko. Děkuji vám a nyní pan Portaš. Depois de ter imposto Grécia um tecnocrata como primeiro... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nyní v Řecku máme v podstatě technokrata, který je zodpovědný za naši ekonomiku. A paní Merklová by chtěla, aby došlo k nějakému dohledu nad, eh, abychom zde měli nějakého, mm, nějaký dohled nad eh, všemi rozpočty zemí Evropské unie. podstatě v Rusku, když došlo k revoluci, tak eh, tak v podstatě, v podstatě eh, došlo vždy k určitému ovlivňování zvenčí. A eh, já si myslím, že to je velice veliké nebezpečí. Revoluce vždycky vznikají podobným scénářem, jak si vnější svět se snaží ovlivňovat to, co se děje uvnitř. Když máme v Evropě 30% nezaměstnanost, tak prostě je jasné, že budeme mít problémy. Děkujeme, pan Papa Nikolau. Děkuji vám, pane předsedo. Snad nemusím připomínat, že příští dny budou rozhodující, možná příští hodiny pro účinné vyřešení řecké dluhové krize. Chtěl bych připomenout, že v tomto těžkém okamžiku budeme muset udělat maximum pro to, abychom to vyřešili. A to platí také pro Evropskou centrální banku, která, bank, která také musí pomoci a vykonat svůj díl práce i ona by mohla pomoci zkrácením dluhu a obligací, v případě obligací, které má sama v držení. Já eh, nechci, aby nám někdo odpouštěl vlastní dluhy, jenom zisky z těchto dluhů. Toto, je, toto jsou vysoká, eh, vysoká čísla Děkuji. Děkujeme, paní Ayala Sanders. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, i u nás máme obrovské problémy a desetitisíce našich pracovníků um, najednou přišli o pracovní místa, um, pracovníci bohužel eh, přišli o jakékoliv kompenzace v tomto odvětví. Eh, to je výsledek špatného managementu Eh, neefektivního využívání veřejných eh, prostředků, dokonce i pomoci. Mm, údajně Evropská komise eh, se zabývala touto problematikou. My chceme, aby došlo k legislativním opatřením, protože v oblasti bankrotu a finanční pomoci bychom měli mít dostatečná opatření pro pomoc pracovníků, který, kteří se ocitnou v takové situaci. Potřebujeme legislativní návrh pro případ bankrotu a ne nějaká dobrovolná opatření. Potřebujeme to rychle, tak abychom podporovali naše pracovníky, kteří potřebují lepší ochranu. Děkuji a dávám slovo panu Busojovi. Děkuji. Mnoho rumunských občanů vyšlo do ulic a jsou tam již po nějakou eh, dobu a nemůžeme ignorovat jejich výzvy eh, nejde jenom, eh, nejde o to, abychom stranili vládnoucí straně pokud máme správní a teritoriální úpravu, která neodpovídá zájmům a kdy jsou přijímány zákony, takže se obchází eh, parlament, eh, chtějí, občané chtějí žít v zemi, které, kde se věci nemění přes noc a v zemi, kde není škr, nejsou škrtány platy o jedno pro, pro, procento při stejném nárůstu. U nás chtějí lidé volby a chtějí je rychle. Pa- Děkujeme, pan Majer. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, upozornit na důsledky rozpočtových škrtů a v různých zemích, zejména u nás ve Španělsku. Ve Španělsku celá řada regionů škrtá v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a to vede k eh, zhoršování těchto systémů. Tyto služby jsou privatizovány a to je nepřijatelné. Když se podíváme na malé správní úřady v Katalánsku, eh, odkud já pocházím, tak vidí vidíte, že se zavírá například pohotovostní služba a to působí eh, velké obtíže v těch malých městech, pokud pohotovostní služba nefunguje. Lobrigat. Je to symbolické, lidé proti tomu vystupují a je to jeden příklad, který ovlivňuje nás všechny a zvlášť Španělsko. Nyní pan Nikolesku. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem dneska ráno četl v novinách xenofobní obrázek. Údajně to udělal člen Národního frontu, francouzský kandidát v legislativních volbách a v podstatě nadává Rumunům, hovoří eh, tam pozor na eh, rumunského Santa Clausa, může k vám přijít a vzít vám televizi. Já si myslím, že to je opravdu neakceptovatelné. Eh, my jsme si myslím, že toto je opravdu obrovský neakceptovatelný útok a já doufám, že naši tři kolegové, kteří patří k této straně, odsoudí tento útok podobně, jak to odsoudili ve Francii. Pani Kreto jako další. Eh, děkuji. Politická situace v Rumunsku je asi na kraji, na pokraji ignorování základních principů právního státu. Situace se zhoršuje, lidé vycházejí do ulic, poněvadž současná vláda je nemožná, ignoruje občanské svobody, způsobuje sociální napětí, vysmívá se a ignoruje parlament a vymýšlí nové politické strany na svou podporu, které samozřejmě nikdo nevolil. Následkem toho je, že opozice se rozhodla bojkotovat debaty v, v rumunském parlamentu poněvadž nejsou respektována jejich ústavní práva. My si přejeme, aby se rumunské, rumunská vláda vrátila k civilizovaným manýrům. Pani Jurát, děkuji vám, pane předsedo. Evropský parlament byl napaden, kyberneticky napaden hnutím Anonymous, poté co byla podepsána smlouva akta v Japonsku. Eh, mnozí občané také vyjadřují obavy o osud svých práv. Já si myslím, že je podivné, že členské země podepisují takovouto dohodu než dříve, než oni hovoří se svými občany. Proto já vyzývám komisi a členské země, aby lépe komunikovali aktu občanům aby měla podporu občanů, než bude ratifikována. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Šogorovi. Magyarország új alaptörvénye kapcsán többi... V pokud se týče eh, nové maďarské ústavy, z různých stran zasněla kritika a maďarská vláda je obvinována ze všeho možného. Eh, já nyní nechci nějak kritizovat kritiky, ale jsem zástupcem eh, maďarské menšiny v Rumunsku a já tady sleduji také interní politiku v Srbsku, na Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Kolegové, pokud se obáváte o práva Eh, eh, práva menšin, tak si prosím vzpomeňte na jazykový zákon na Slovensku a také na to, že je mnohým občanům odnímáno občanství, ačkoliv je to v rozporu se slovenskou ústavou. Také vás chci upozornit na, eh, na rumunské zákony, kde není možné, aby menšiny si zakládaly vlastní fakulty. Takže toto, tomu je třeba věnovat pozornost. Děkuji vám, pan Díaz de Meragasia. Is not here. Není tady? Paní Basisku. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych ráda obrátila pozornost na tragický incident, který jsme si bohužel nevšimli v Bruselu. Došlo k tomu 1. Eh, ledna a to v separatistickém oblasti Podněstří. Ehm, byl, mm, byl tam zabit člověk, 18-letý na checkpointu ruským vojákem z mírových skupin. Tento incident eh, šokoval celou společnost a vyvolal obrovskou nejistotu mezi místním obyvatelstvem. Tato tragédie nám poukazuje na to, že na Prahu EU máme tento zámrzlý konflikt a pokud nevyřešíme e, tento konflikt, tak nedojde k přiblížení Moldávie k EU. Ehm, v Podněstří jsou, ehm, je rumunská menšina potlačována, lidská práva jsou ehm, potlačována. Podněstří vyžaduje transformaci e, této mírové, mírové jednotky na jednotku, která by působila pod mezinárodním mandátem a potřebujeme i více finančních prostředků. Děkujeme. Paní Tyká má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mezivládní dohoda, kterou podepsalo 25 členských zemí 30. Eh, ledna, eh, znamená eh, přísnější fiskální disciplínu a Stejné, stejná přísná opatření bychom chtěli vidět v oblasti zaměstnanosti mladých a stimulace ekonomiky. Počet eh, rumunských eh, rodin, které se dostávají do chudoby, vzrůstá právě kvůli rozhodnutím eh, vlády, vlády která přijala zaměstnaneckou Ký zákon a další zákony obcházením parlamentu a odkládáním voleb. Romanské, romančtí občané se rozhodli vyjít do ulic a volají za poslední tři týdny uh, po klíčových změnách důvěra v politiky a demokracii rumunští občané neočekávají pouze škrty, ale také úcty k demokracii a rozvoji společnosti. Děkuji a nyní pan Tékeš. Vážený pane předsedo, před dvěma lety plénum velkou většinou schválilo eh, schválilo zákaz kyanidové technologie eh, v těžbě surovin. Přesto nebyly dodrženy všechny pravidla eh, národní demokracii a Evropská komise neustále prostě není schopna z právních důvodů zakázat kyanidovou technologii. Například v Rumunsku zdá se, že se chystá a dále pokračuje nový chystaný projekt. 30. Eh, ledna eh, byla opět, bylo výročí Kianidové tragédie a já jsem tady vyzývám předsedu parlamentu a eh, i aby také komise se k tomu připojila, aby konečně toto nařízení začalo platit a to by nám opravdu mohlo pomoci v Rumunsko. Jinak jde o ekologickou obdobu atomové bomby. Děkuji paní Sarbu. moment Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nyní v Bukurešti, v Bukurešti eh, máme nyní eh, teploty pod 20 stupňů pod nulou a přesto už druhý týden trvají protesty lidí. Není to jenom v Bukurešti, je to i v dalších velkých městech. Proč? Protože už toho mají dost. Už mají dost tady tohoto ponižování. Chtějí žít eh, slušný život, který jim je v jejich vlastní zemi eh, odpírán. A také, protože jimi pohrdá politické elity. Jsou proto odhodláni pokračovat v protestech. Více než 90 Rumunů si přeje změnu vlády. Režim se chová antidemokraticky, snaží se odkládat volby, změnit volební zákon a to navzdory demokratickým principům a svému lidu. Příštím řečníkem je paní Záborská. připomenutím si dovolím informovat. Já bych se dovolila informovat Evropský parlament, že před několika dny zem, zemřela baronka de Foss van Steinweg. Byla to holanděnka, která po několika desít, několik desítek byla předsedkyní mezinárodního hnutí ATD Quad Mond. Byl to sociální výzkum namířený proti extrémní chudobě Eh, v rodícím se evropském společenství. Poté Madame Defos navázala trvalé vztahy s OSN a díky této iniciativě máme speciálního zpravodaje OSN pro extrémní chudobu a lidská práva. Po prvních volbách do EP podnítila vznik výboru ATD Quad Mont v době, kdy ještě neexistovaly intergroups. Eh, přeji si, aby politické názory a aktivity v rodině ATD Cartmon pohly naším svědomím a abychom si uvědomili na všech rozhodovacích úrovních, že extrémní chudoba v EU a všude ve světě je porušováním lidských práv. Je to výzva pro nás všechny. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní pan Tamašesku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, včera došlo k veřejné rozpravě, která byla organizována v Evropském parlamentu a zabývala se porušováním um, um, ze strany um, našeho prezidenta. Vyvolalo, vyvolalo to mnoho zájmů kolegů členských států. Byla to organizace, kterou organizovala SND a ALDE, EPP, skupina byla rovněž zastoupena v rámci této rozpravy několika poslanci, které zastupují stávající vládu v Rumunsku. A snažili se o narušení kvalitní diskuze a jak si ukrás celou rozpravu tím, že se snažili obracet pozornost na triviální záležitosti, nesmysly, které neměly nic společného s celou rozpravou. Ovšem, Evropský parlament prokázal, že nebude tolerovat takové eh, chování a okamžitě došlo k sankcím. Proto bych rád poděkoval poslancům, kteří se zúčastnili této rozpravy a zároveň vám řekl to, že, budeme, že Rumuni budou bojovat za demokratická, demokratická férové. Rumunsko děkuji a nyní pan Kelly. Děkuji, pane předseda. Já Budu hovořit o bezpečnosti na mořích. Je zde mnoho tragédií, bohužel na mořích před dvěma týdny v mé okrsku došlo právě k takovému potopení lodě těsně, těsně u e, pobřeží. Já samozřejmě bych chtěl vyjádřit velikou, velikou účast rodinám pozůstalých. Ve stejném období došlo právě k, to, k, k té um, lodi u italského pobřeží, která která eh, měla mm, rovněž, která zaznamenala, eh, zaznamenala se obrovskou tragédii. Čili je zde problém s, tí, s tou plapou u pobřeží a rád bych se podívala na širší obrázek. Tyto, mm, to znamená, pokud jde o, mm, o bezpečnostní předpisy, um, které by měly, měla posádka brát v potaz, jaká je mm, například optimální velikost posádky a tak dále eh, eh, kdysi, kdysi, to, eh, kdysi byl tento mm, počet mnohem menší než v, současnosti, než v současnosti. Děkujeme. Pan Korský. Děkuji vám, pane předsedo. V rozhodnujícím legislativním eh, fázi se mm, eh, nachází eh, dohoda akta. v rozhodu, do rozhodující fáze legislativy v našem parlamentu vstupuje dohoda akta. Je to boj s padělky a to samo o sobě je určitě pozitivní a já jsem se sám stal jednou z prvních eh, obětí eh, piráctví na internetu, kdy byl nelegálně kopírován můj dokumentární film, který byl na internetu a už v druhé polovině 90. let se mi to stalo. Přesto jsem proti dohodě akta, protože Eh, je, jsou tam nejasná ustanovení, je tam velká nerovnost a je to velká hrozba pro útisk na internetu. Proto také do polských ulic vyšly davy mladých eh, na protest. A z, mimo jiné tedy eh, byly speciální jednotky eh, pověřeny vládou, aby eh, zrušili jeden takovýto dizidentský server. Já myslím, že skutečně je třeba bránit svobodu na internetu. Buďme proti akta. Thank you very much, gentlemen. Děkuji. Problémem bylo to, že nesedíte na správném místě, na vašem místě, ale eh, dám vám, prostě sedíte někde jinde, nicméně vám dám slovo, dělám to poprvé, máte prosím jednu minutu. Eh, Pane předsedo, já jsem toho názoru, že demokracie a lidská práva eh, to je velmi opotřebovaný pojem. Hodně často se porušují a třeba trojka v Řecku, která sahá k mimořádným, mimořádným opatřením proti společnosti. To všechno eh, povede k propouštění a ke krácení mest eh, ve veřejném sektoru. A toto je skutečně porušování charty základních práv a charty lidských práv. Eh, je to proti právu na práci, je to proti ochraně práce, to všechno jsou základní lidská práva. Pane předsedo, tedy eh, společenské předivo Řecka je takto úplně ničeno. A já vám chci vás eh, si ujistit, že pokud eh, toto bude skutečně vedeno v život, je to urážka řeku. Nebudeme si moci pohlednout do očí. Pení, chtěl bych eh, poděkovat paní komisařce, že tady s námi takto dlouho vydržela. Chtěl bych poděkovat všem tlumočníkům, kteří tady byli delší dobu, než jsme předpokládali. Chtěl bych oznámit, že příští denní